Thank you. We start in... Děkuji, takže hned navážeme dalším bodem na programu, což jsou bezpečnostní aspekty eh, vztahů mezi EU a Azií. Děkuji. Je to bod 5, bezpečnostní aspekty vztahu EU-Azie a proběhne výměna názorů s panem Stevenem Evertem, seniorním poradcem eh, eh, Azie, EU eh, e Azie ze služby vnější činnosti a paní Eva Pejsová, analytička z Ústavu pro bezpečnostní studie. Je to skutečně aktuální informace Eh, eh, eh, diskuse, která nás čeká ohledně přispění míru a bezpečnosti v východní a jeho východní Asii. Tato oblast je významná pro globální bezpečnost a to také uznává globální strategie EU. Spolupráce s Ázií je potřebná v, různých nových oblastech bezpečnosti, jako je bezpečnost kybernetického prostoru, moří, Eh, protiteroristické operace, mírové operace a zamezení šíření chemických, biologických a jaderných zbraní. Nesmíme zapomínat vliv eh, globálních hrozeb eh, na mír a bezpečnost v celé řadě oblastí. 20 v roce 2018 Rada přijala závěry o posílené spolupráci s Azií za účelem ochrany občanů a hodnot a mezinárodního systému pravidel a multilateralismu regionální stability a zamezení konfliktům a prosazování ekonomických zájmů EU. Také e, je cílem lepší koordinace s azijskými partnery při budování kapacit a vzdělávání. Aktivní zapojení Azijského regionálního fóra je v našem zájmu. V loňském roce v zájmu e, svobodné navigace e, v Čínském moři, e, přestože nedošlo k zaujetí konkrétních stanovisek Francie a Velká Británie plují pro, po vodách, kterých eh, eh, Čína eh, tedy se domáhá. A vzhledem k významu námořních pravidel bychom měli více propagovat mírové řešení sporů. Co se týče role EU, Eh, Evropská unie může eh, spíš než mediátorem být facilitátorem a eh, můžeme jaksi předávat různé sdělení mezi stranami, ale musíme nadále trvat na přísné politice sankcí Eh, dokud nebudou patrné výsledky denuklearizace. A EU v případě, že zaznamená pozitivní výsledky, tak by měla zajistit veškerou potřebnou pomoc. Hm, takže to bylo na úvod. Nyní zahájíme výměnu názorů ehm, a vítám naše experty. To je také bod, který projednáme společně oběma výbory. A dovolte mi tedy, abych uvedla naše hosty. Seniorní poradce eh, Europe Asia Meeting v rámci služby vnější činnosti, pan Steven Everts a doktorka Eva Pejsová, kterou už dobře znáte, myslím. Byla tady na našich schůzích, myslím, i třikrát a měla velice skvělé prezentace ohledně výzev, které představuje především Čína a jeho východní Asie. A Čínské moře a tato oblast. A nyní přichází paní Pejsová z Evropského institutu pro bezpečnostní studie a na panel. Takže, abych nezdržovala, dám slovo panu Stevenu Evercovi. Jestli jsem to dobře pochopila, v tomto případě nedochází k změně pořadí, takže prosím. Děkuji. Jsem velice rád, že máme tuto příležitost pohovořit o bezpečnostním zapojení EU v Asii. Je to poměrně nová oblast práce, která se ale rozvíjí hodně rychle a tak jsem rád, že máme příležitost pohovořit si o tom, co už se uskutečnilo a co nás čeká. Mm, možná připomenu, proč to děláme v čem spočívá náš zájem v posílené spolupráci v oblasti bezpečnosti s azijskými partnery. Nejprve musíme připustit, no, uznat, že e, máme e, spolu s azijskými zeměmi vzájemně e, zájem na bezpečnosti a to je další souvislost mezi ekonomikou a bezpečností. Často se v souvislosti s Ázií hovoří o ekonomice, která je pro nás důležitá, ale naše investice a obchod s Ázií eh, samozřejmě vychází z předpokládané strategické stability. A proto je tu souvislost mezi bezpečností a ekonomikou. Azie jako zbytek světa se rozvíjí rychle, rozmanitě, mění se, Eh, takové ty hlubší trendy znáte eh, v, ve směřování Asie a kromě toho samozřejmě jsou tam eh, další prvky rychlého různých změn třeba ve vztahu k Spojeným státům, což zase ovlivňuje zájmy EU, takže to všechno je důvodem, proč se čím dál více o tomto hovoří. A konečně No také je tu očekávání a poptávka ze strany eh, eh, azijských partnerů a také vědomí, že EU může hrát daleko odlišnější roli proti USA a má zřejmě také přidanou hodnotu právě proto, že jiní hráči eh, třeba jsou více vidět v čistě vojenských nebo jiných oblastech, takže naše mm, bezpečnostní a obraná identita může právě být předností. A tady bych chtěl zdůraznit závěry rady, kdy se hodně hovoří o um, spolupráci v a, pro, a spolu s Azií. Tím chci říci, že je to oboustranný proces. Je to také otázka toho, co můžeme spolu s azijskými partnery realizovat. Azie a i ty regiony na cestě. Takže nezačínáme od nuly. V loňském roce se uskutečnila celá řada věcí. Posílili jsme spolupráci Eh, která třeba začala už před řadou let, protože aby mírový proces fungoval, tak to je například také důležité. Když se podíváme na Myanmar, s Čínou máme pravidelný bezpečnostně obranný dialog na různých úrovních ministrů obrany a vysoké představitelky a Eh, kdy konstatujeme eh, zájmy na obou stranách. S Japonskem uvažujeme o tom, jak by mohla Japonsko se účastnit naší CZP eh, především v oblasti civilní a větší spolupráce by mohla být nastartována také strategickým partnerstvím, které jsme eh, projednáváme od začátku tohoto měsíce. Dále Atalanta, eh, ty eh, dochází ke koordinaci eh, ochrany eh, lodí, především potra- převážejících potraviny, celý ten širší kontext. ASEAN to je klíčový partner pro EU vzhledem k multilateralismu a inkluzivnosti. V průběhu let jsme posílili spolupráci s ASEANem v oblasti boje proti terorismu, eh, o eh, zásahu při hm, živelných pohromách a podobně. Námořní bezpečnost jsem ráda, rád, že tady Eva je, z řady důvodů, mimo jiné, protože od začátku se účastnila právě tohoto aspektu spolupráce s ASEANem v oblasti bezpečnosti moří od roku 2013 a se zaměřením eh, na regionální ehm, eh, systémy ochrany moří a zdrojů. Co se týče fora eh, regionálního eh, fora s Větnamem a eh, Austrálií s výhledem do roku 2020. Organizujeme semináře kdy eh, vysvětlujeme eh, politiku, naši zahraniční eh, politiku, kdy s těmi partnery můžeme různými způsoby spolupracovat na regionální úrovni bez většinového hlasování. Čili tam nejde jenom o nějaký pravidelně se opakující diskurs. Jak kolegové vědí, Eh, je tu celá oblast, ve které eh, jsme připraveni spolupracovat eh, na programu Idoman Plus, kde hm, funguje celá řada pracovních skupin s vytvářením strategických partnerství se zeměmi ASEANu s politickými cíly. Co se týče FAC a jeho závěrů, také um, se to týká vojenské spolupráce v Ázii konkrétně a předchozí předseda eh, vojenského výboru generál Kostarakos eh, hodně cestoval a právě mm, vedl dialog eh, s vojenskými Eh, strukturami a vedeními v azijských zemích. To je oblast, ke které se můžeme stavět skepticky, do jaké míry tady může Evropská unie představovat přidanou hodnotu ehm, ehm, Myanmar a, a eh, jiné země, kde jaksi eh, je, je e, u moci armáda, tak tam je také ovšem důležité, aby i ze strany EU mm, byly e, jaksi nějaké partnerské vztahy. Hmm. Došlo k výměně e, návštěv s Větnamem, kde je na větnamské straně zájem o užší spolupráci také třeba v oblasti vojenské, kdy v září eh, zástupce indonéské armády navštívil Brusel v souvislosti s operací Atalanta. Operace Atalanta je nesmírně důležitá sama o sobě, ale také proto, že funguje také jako eh, cesta pro vojenskou diplomacii s našimi partnery, což se rychle rozvíjí. Budoucí priority. Tady já vidím více práce, která nás čeká ve třech oblastech. Za prvé musíme překonat jenom eh, dialogy a semináře a dostat se více do operativní oblasti a otázka zní, jak to udělat. Ehm, eh, v Azii občas vidíme určité eh, otazníky ohledně toho, co bychom mohli více než ty semináře dělat. A členské státy ovšem mají e, určité mm, kapacity aktiva v regionu a někdy spolupracují do mm, větší míry a otázka zní, do jaké míry EU může zaštítit e, takové operace v budoucnu Kromě vojenské oblasti můžeme mít také prohloubené partnerství s experty členských zemí a mm, e, třeba v oblasti kybernetické bezpečnosti, boje s terorismem a podobně. To je ta výzva číslo jedna. Za druhé, spolu s azijskými partnery se angažovat mimo Asii, e, to, jak jsem říkal, v a spolu s Azií partnerství, tak Někdy eh, se hovoří o tom, do jaké míry by mohla, co by mohla EU dělat v Azii, ale my bychom si přáli, aby to bylo obousměrná spolupráce a ve spolupráci s OSN je v našem zájmu, aby se třeba azijské země více zapojily do operací OSN a k tomu slouží i různá cvičení a to rozhodně se tam se můžeme zapojit a konečně je potřeba lépe komunikovat o tom, co děláme a co bychom chtěli dělat v budoucnu. Otázka toho, co EU může dělat, není příliš známá a je to kolektivní požadavek, kolektivní úsilí a my se snažíme především zajistit, Um, partnerství v oblasti kolektivní uh, bezpečnosti a um, zaměřuje se na ty stávající a budoucí trendy, kdy snad bude naše úsilí viditelnější. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo doktorka Eva Pejšová, vedoucí analytička Ústavu Evropské unie pro studium eh, bezpečnosti. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, velice mě těší, že zde mohu hovořit. Také děkuji Stevenovi Vercovi eh, za to, že eh, hovořil o současných trendech spolupráce. Já se mohu zaměřit na trochu odlišné téma. Eh, také proč jsem sem byla pozvána. Je jasné, že o tom nikdo vlastně nehovoří. Je to takový skrytý aspekt mezi vztahy EU a Azií. Budeme hovořit o zbraních a nejprve mi dovolte takový stručný přehled o tom, jak se ten kontext mění. Geostrategické prostředí se mění v současných vztazích EU-Azie a Potom budu hovořit o pakovém efektu EU. Eh, asi jste slyšeli o tématu interpacificky, už nehovoříme jenom o Azii, to připomíná studenou eh, válku, eh, zaměření na geografickou oblast, ale nyní to představuje mnohem více než změnu názvu. Je to koncepce, která přivádí Azii mnohem blíže k Evropě a e, přesunutě tu vyváženost měrem k Indickému oceánu e, více na západ. A to mění e, ta důležitá témata, o kterých jsme hovořili a zaměřuje se rovněž na ekonomické aspekty, na obchod, propojenost. Jsou to eh, každodenní záležitosti fungování, které prostě potřebujeme. Začalo to s Čínou, je to ta známá iniciativa Pás a stezka. Jsem si eh, velice dobře jista toho, že znáte tento projekt a eh, Valerie Kolegyně z Paříže před chvílí hovořila o Číně a Africe, takže již máte základní poznatky a není to rozhodně nová koncepce. Již v roce 2013, když byla tato iniciativa oficiálně zahájena, tak eh, jsme si uvědomili, že se na to zaměřovala zahraniční politika. V uplynulých 20 letech prostě investování do obchodních tras, do budování infrastruktury. Problém je ta infrastruktura dvojího užití přístavy. My jsme o tom eh, eh, dostatečně hovořili, ale to eh, se tedy přímo týká Evropy. Co následovalo jako odpověď na tuto iniciativu, jako určité probuzení země, kterým říkáme demokratické, se začaly otvírat vůči Tichému oceánu. Začalo to Japonském. Eh, oficiální strategie bezpečnosti mezi Japonskem a USA. Jistě eh, je to snaha obnovit ty eh, hodnoty, za kterými stojíme, protože vidíme, že je tady nedostatečná transparentnost, potenciální ohrožení vycházející z čínských aktivit. A E, také se tu objevuje Indie jako e, důležitý aktér e, v oblasti regionální bezpečnosti, uzavírá bilaterální vztahy a je to takový kontralaterální dialog bezpečnosti Austrálie, USA, a tyto země a také se to točí kolem hodnot. Je to sice velice vágní, ale podporujeme kromě eh, svobody plavby, liberální hodnoty, svobodný obchod. Je to tedy velice rozsáhlé. Co se tedy nakonec tedy odehrává? Čelíme eh, prostředí, které je eh, velice vágní a mění se. Nechci hovořit o bipolaritě typu studené války, ale musíme rozlišovat dva tábory. Chcete-li, je to tedy eh, strategický eh, rivalství, jsou to eh, Tajvan, čínské, jihočínské moře a potom multilaterální fora, která již existují, ale je jim popřáváno mnohem méně sluchu. Když hovoříme o nestabilitě, tak eh, nestabilita v tomto nejistém klimatu vede k tomu, že země přijímají určitá opatření. A když se podíváte na detaily tohoto obrázku, tak e, uvidíte e, dovozy zbraní do azijských zemí. Asi si uvědomíte, že Azie je kontinent, který nejvíce prostředků vynakládá na zbraně, 27% výdajů hned po USA a je největším dovozcem zbraní. Je to logické, ale také cynické. Nejistota je velice dobrá pro obchodování, nejenom tedy pro libovolné obchodování, ale pro průmysl, který se týká obrany. Tady vidíme největší vývozce a ty žlutě označené části jsou evropské země. Dynamika eh, obrany zaznamenala posun. Potřeba po obraně je tak obrovská, že země začínají investovat do vlastní eh, do obrany a sami začínají vyvážet. A tak se tedy přesunuje dynamika té eh, obrany strategie. Měli jsme tu tedy Rusko, Rusko, Čína se stává novým vývozem a stává se také konkurentem evropskému průmyslu. Vidíme to zejména v případě Koreje, která e, vyváží například do Spojeného království. Bylo by jistě naivní říkat, že závody ve zbrojení jsou jenom určitým typem obchodování. Vidíme, že země tady spolupracují Čína, Rusko vyvážejí do Pakistánu, eh, Žírska, Indie, Větnamu. To jsou tedy nové eh, vztahy, které se tu vytvářejí a bylo by to velice zajímavé podívat se na ten posun, který se týká Japonska eh, směrem k vlastní zbrojní produkci odklon od pacifistické minulosti. Takže co to znamená pro ten pákový efekt, kterého může dosáhnout EU? Asi to ukazuje tedy ta žlutá část my chceme věřit, a je to také pravda, že určitý typický diplomatický balíček EU zahrnuje eh, ekonomické, politické normativy, o tom, o kterém hovoříme, ekonomická váha, ekonomické partnerství, různá členství, eh, různá fungující spolupráce, ale ve skutečnosti Evropské unie země EU eh, mají značný podíl na eh, dovozu zbraní do různých zemí a to je trochu eh, v rozporu s tím, co jsme viděli na předchozích slajdech. Co je přitom velice nápadné, je to procento celkové množství z rozpočtu se mění, ale velmi mnoho jeho východních azijských zemí eh, dováží zbraně. Je to velký podíl rozpočtu. A co je ještě nápadné, je, je největší eh, ohnisko bezpečnosti v regionu. A <clears throat> hovoříme o Tajvanu a vidíte, že Evropa vlastně vyváží zbraně eh, všem, eh, včetně Číny. A to může narušovat ten konflikt. A to nás vede k otázce, podporujeme vlastně to eh, ty závody ve zbrojení a jaké je strategické uvažování v Bruselu, jaký je postoj vůči tomuto velice citlivému tématu. To byla vlastně ústřední otázka, kterou jsme si položili, když jsme v listopadu vydali tuto publikaci. U vchodu je několik výtisků této publikace. Jak vidíte, 17 čínského rozpočtu, e, e, respektive dovozu, e, se týkají vojenských problémů. Jak je to možné? Protože tady zbrojní embargo, je to technologie dvojího užití, položky tedy, které lze využít pro civilní i vojenské účely celá léta. Velmi mnoho z tohoto zboží se dováželo. Nechci zabíhat do podrobností. Drony, letadla, chemické látky, výbušniny, zbrojní vybavení, radary, sonary a tak dále a tak dále. Zbraně, turbíny takže zbrojní embargo se stává pouhým symbolem a i když chceme něco učinit, je v této fázi již pozdě, protože z Číny se stala velice mocná země s vlastním aktivním průmyslem. Kromě těch eh, eh, eh, hmotných, tak tu jsou i nehmotné převody a my hovoříme také o spolupráci v oblasti výzkumu, společných podnicích a to i ve strategických odvětvích. Je to dobrá zpráva nebo špatná zpráva? Měli bychom se obávat, a nebo je to dobrá zpráva, protože vidíme, že tady je pákový efekt, kterého opravdu můžeme e, využít, pokud k tomu budeme schopni. Bylo by jistě naivní tvrdit, že závody ve zbrojení jsou obvyklým typem e, podnikání, obchodování, jak se to někdy opakuje ve všech státech na světě. Tady se prohlubuje eh, propast mezi evropskou politikou a politikou členských států a vede to k ambivalentnosti. Když se na to podíváme z vnější, tak je to velice obtížné vycházet z toho, že jde jenom o stabilizační faktor. My někdy vystupujeme před eh, obvyklým eh, publikem. Tady byly určité snahy koordinovat, eh, vytvořen společný postoj EU, kritéria angažovanosti zemí v otázkách lidských práv a tak dále a tak dále. Ale s takovými to e, nástroji to není možné, nemáme tu kontrolní mechanismy a je e, to mnohem e, složitější kontrolovat vývozy zboží jeho užití, tak se nebudeme dotýkat těch témat, jak o tom hovořil Steven. Pokusím se být optimistická. EU je velice důležitý aktér v oblasti bezpečnosti e právě proto, že se mění ta, e, to strategické prostředí. Už nemůžeme e, počítat s USA jako aktérem, který zajišťuje bezpečnost Japonsko, Indie, Austrálie. Všechny tyto změny vítají větší účast EU v oblasti regionální bezpečnosti. Eh, veškerá úsilí o strategickou autonomii eh, eh, byly přijaty se značným uspokojením, protože tak se dochá, vytváří určitý posun a protože funkční operační otázky jsou přesně tím, co musíme učinit a já v tomto ohledu souhlasím se Stevenem. Ráda bych poděkovala oběma našim panelistům za eh, prezentace. Bylo to velmi zajímavé. Eh, trošku eh, zneklidňující. Chtěla bych dát podnět členům výboru, kteří jsou přítomní, aby se ujali slova. Pan Pasku. Tak, jako omylem, protože náš kolega z EPP tady není. Takže pohovořím já. Děkuji. Já jsem slyšel pouze závěr vaší prezentace. A toto jsou skutečně data, která bychom nikdy neočekávali v této podobě. Ano, musíte to eh, nejprve začít studovat a pak to všechno objevíte. Ale jste řekla, že je tu změna, posun geopolitiky, že se zvyšuje přitažlivost EU pro jiná mocenská centra. A s tím souhlasím. To je pravda. A proto bych se rád zeptal, jestli v tomto globálním boji mezi dvěma velmocemi, mezi USA a Čínou, jestli máme naše vlastní zájmy? jestli zájmy jsou v souladu s eh, zájmy eh, eh, Spojených států. Já chápu Spojené státy a snažím se také pochopit Čínu, ale chápu i Spojené státy, které by chtěly zpomalit eliminovat konkurenci Číny, zabránit Ehm, tomu, aby se Čína měla status supervelmoci. Ale to je eh, jejich boj, kde stojíme my v tomto eh, boji. Mm. Může se od nás očekávat, že stoprocentně eh, půjdeme s USA, že budeme mít vlastní zájmy v Čínou. Do jaké míry je to vlastně soutěž, konkurence, do jaké míry jde o spolupráci? Nejen ve vojenské, striktně vojenské oblasti. Víte, myslím si, že eh, musíme eh, mít detailnější analýzu toho, jaká je naše pozice v této nové novém, nepřátelském postoji nebo napětí mezi dvěma supermocemi. Paní Louzing, děkuji. Ano, děkuji. Budu hovořit německy. Čekám ještě krátce, až si nasadíte sluchátka. Ano, První otázka. Konkrétně paní Pejsové. Vy se zasazujete za silnější roli Evropské unie. A to nejen jednotlivých členských států v indopacifickém eh, prostoru. K tomu bych měla dvě otázky. Eh, mělo by to podle vás Mm, mm, být i vojenská přítomnost ve formě v mise GSVVP, anebo by to mělo vypadat jinak? A pokud ano, eh, co si tady tak přesně představujete? A druhá otázka. To musím trošku detailně vysvětlit. 11. února eh, britský ministr obrany Kevin Williams eh, měl takový zásadní projev, kterém znovu mluvil o budování eh, vojenské eh, přítomnosti v indopacifském eh, prostoru. Aktuálně se toto zdá být ovšem iniciativa, která je bilaterální, běží to spolu s Francií. Nabyl jsem dojmu, že Evropská unie je úplně mimo. A zdá se, že to není ani žádoucí. K tomu mohu citovat z článku, který byl zveřejněn ve Frankfurta Allgemeine je to nejvlivnější konzervativní eh, deník a je to článek, který zde vyšel a který eh, komentuje aktuální britsko-francouzské úsilí jako ohrožení německých zájmů. Cituji, Francie a Velká Británie eh, chtějí své bezpečnostně, zrozšířit bezpečnostní vliv. v eh, eh, německé strany tady není žádná možnost, aby se, aby se podpořili britské zájmy. Jde o bezpečnostní angažma, jde o získání výhod mimo Evropskou unii. Když se podíváme na Francii, tak tady hrozí německo-francouzské napětí, protože tady je aliance v indo-tichomorském prostoru. Jejich logika myšlenka konečně eh, je eh, taková, že má přinést eh, výnosy francouzskému průmyslu a mají být vyloučeni ostatní konkurenti, například německé hospodářství. Jak zhodnotíte tuto analýzu? Jan Müller, to je právě autor tohoto příspěvku, dosti prominentní člen celé německé strategie. Děkuji. Děkuji. Paní Anna Gomes. Ano, eh, šokující závěr, ano, děkuji za to, to, to, to že jste nás konfrontovala s tímto to, to faktem. To nám ukazuje, že tu není Evropa. Tedy kde že tu Evropa tak porušuje své vlastní, vlastní pravidla. Ehm, máme společné stanovisko v vlasti vývozu expo, eh, zbraní. Já jsem na tom hodně pracovala, aby to bylo závazné. V roce 2009 členské státy se moc nestaraly. E, to je to, co jste říkala vy. Takže to nám ukazuje, že tu je nedostatek Evropy. A to je přesně to, proč eh, jste se ptala paní Pejšova, eh, jaké je strategická eh, myšlení. Ano, no, to je strategické přemýšlení v kapitalismu jsou peníze. A v Bruselu to nemáme žádné strategické způsob myšlení. A pokud, tak se o to nikdo moc nezajímá. Takže to je jenom příklad. Příklad toho, jak Evropa klade otázky, bezpečnostní zájmy evropských občanů a to ani nemluvíme o strategických zájmech. Mm, a tyto, tady se kladou otázky, tady kladou si otázky členské státy. A má otázka zní, ano, vývozy dvoj, zbraní dvojího užití, to je daleko vážnější věc než jenom konvenční zbraně, protože jsou to zbraně, které mají dopad ehm, a ehm, jsou, mají daleko sáhlý dopad a hodně se ovlivňují celé společnosti. Evropa tedy členským státům ehm, bychom měli obvinovat z toho, jak umožnili vstup Číny. Ani vyzvali Čínu, aby přišla a e, kupovala e, levně naše obrané e, struktury, tak jako tomu došlo k mé vlastní zemi. A já se chci zeptat, vy jste se ani nedotkla mm, jaderné, otázky jaderné. A když se tak podíváme na nepřátelský, ty tato rvalský přístup, máme tady eh, A to by mohlo být opravdu strašlivé pro celou lidstvo, zvláště pro Evropu, když se podíváme na to, eh, že tady máme ještě Pakistán s jadernými zbraněmi a Indy. Mimo NPT pak Pakistán, Pakistán s jeho východním regionem eh, návštěva eh, mm, eh, Mohameda Extras před pár lety bylo řečeno, že jeden zbraně Pakistánu jsou saudský arzenálem, oni to zaplatili a mohli by platit ještě více. A když se podíváme na to, co se děje například eh, se stažením se INF, jak si to interpretuje eh, Čína, tyto dopady toho, že se Amerika a eh, Rusko stáhly z NVS. Co by mohlo nastat? Můžete něco říct k tomu detailněji? Děkuji. Otázku na oba řečníky, nebo spíše na paní Pejsovou. Chtěla bych se dozvědět něco o oblastech bezpečnosti bezpečnostní spolupráce eh, a eh, dalšího eh, a doména, jak vypadá ruská bezpečnostní doména. Takže ve stejném pořadí pan Steven Everts, hlavní poradce v EAS a, a paní Eva Pejsová. Tak ano, hodně zkratek. Ehm, děkuji. Snaž, pokusím se odpovědět. Myslím, že jsou to dvě otázky, které se možná trošku vztahují více k mému příspěvku. A pak ještě ponechám otázky na Evu aby zodpověděla sama. US se slouží chválu za to, že vlastně vůbec přišla s touto otázkou a to takovým způsobem, jak to udělala. Je to dobře zargumentované, dobře prezentované a myslím si, že je to otázka zvláště pro členské státy, aby intenzivněji přemýšleli o tom, eh, co si myslí o dopadech. Ona odpověď není tak úplně jasná a můžeme jít do různých směrů Není tu jenom jedno poselství, které vyplývá z jeho eh, prezentace, je tu více eh, poselství a je zapotřebí detailně diskutovat. Eh, ta diskuze se ještě nekonala. K širší geopolitické strategické otázce, jaká je pozice Evropy? Je to intenzivní boj o um, um, přednostní postavení. To se nám ukazuje v mnoha oblastech a je to takový, taková um, přelárající tendence v globální politice, ale zvláště v Ázii, když se podíváme na uh, Čínu. A myslím si, že bychom měli obhajovat evropské zájmy tady a ne přistupovat k tomu z, z, z pohledu toho, na které straně jsme. My jsme na straně Evropy a Evropa si obhajuje evropské zájmy a evropské hodnoty. A v případě Ázie si myslím, že bychom chtěli si udržet eh, otevřenost, stabilitu, bezpečnost eh, v širším eh, azijsko-pacifickém prostoru. Nemyslím si, že bychom měli se přidávat tomu či onomu táboru. A mimochodem, ani v tom nejsme osamocení. Je toho spousta azijských partnerů, kteří tomuto dávají přednost. A e, v politice často nejde o to, že to je otázka volby mm, ale u azijské politiky tam to nejde o to si zvolit. A myslím si, že to je možná jako vyhýbat se tomu, ale to znamená držet se pravidel a nepřidávat se k nějakému táboru. E, ve Spojených státech tam je to jasné, eh, tam máme eh, takový fenomén, eh, takový při, tvrdší přístup k Číně, zatímco my, jak víte, máme trojí rozlišení. Jsou to některé otázky, v kterých spolupracujeme dobře s Čínou a které jsou velice důležité pro Evropskou unii, klimatické změny a ostatní mezinárodní dohody. Pak jsou to některé oblasti, kde musíme vyjednávat a to tvrdě investice, otázka reciprocity a další věci. A pak jsou tu témata, kde máme strategické, kde jsme eh, konkurenti strategičtí s Čínou a to bychom si měli jasně říct. Ale jsou tu různá rozlišení, například v eh, USA eh, mají takový, takový jednu šablonu a všechno to patří do kože strategických kompetencí. A mm, nám se to nezdá být správný přístup. V tomto celkovém kontextu možná jenom něco málo k Číně a Rusku já bych řekl toto. Nemáme zájem na tom, abychom se, aby se, aby se oni ještě více přibližovali, než už tomu dnes je. Někdy vzniká dojem, že je tady nová geostrategická aliance mezi Moskvou a Pekingem. A někdy se to může tak jevit. Já nejsem vůči tomu slepý, ale jsou tu celkové strategické zájmy a mm, to je to, co říkala paní Gomeš. Jsou tu naším celkovým strategickým cílem, ale je, není upevňovat tuto alianci mezi Ruskem a Čínou. Já si nemyslím, ale že to je zase teď tak silné, jak eh, někdy lidé říkají. Takže USA, Čína, Rusko, Čína, eh, tady bychom se měli vyhnout eh, tomuto prismatu upevňování nějakého táboru. Měli bychom spíše pracovat na tom, abychom udrželi tyto zájmy, pravidla, které jsou pro nás důležité. A my na to máme partnery v Azii, Jižní Korea, ASEAN, Austrálie, Indie a celá řada dalších podobně jako my si nepřejí eh, toto přitvrdění táboru, zacementování jednotlivých táborů. Děkuji, paní Eva Pejsová. Souhlasím s tím, že by to bylo příliš zjednodušené, přestože je, je prost, jednoduché se na to dívat, tedy Rus, dívat se na Čínu a USA, bipolaritu mezi nimi. Vidíme tady určitou eh, bipolaritu nebo rozdíly, ale mm, eh, jsou tady eh, hodnoty určité, které oni zastupují. Ano, pokud bychom se měli zasazovat za právní stát, tak tady víme, že tady určité nebezpečí počívá na tom merkantilistice, politice Číny, ale Čína v tom není sama. Ehm, v tom táboře americkém je celá řada, tam patří celá řada zemí, které zastupují své vlastní zájmy. Takže ehm, tady je to takový svět, který se eh, nově krystalizuje, kde všichni aktéři si zastupují a obhají se vlastní zájmy. A naším zájmem je zůstat a obhajovat nadále právní stát. A já si myslím, že Tady si musíme hlavně najít správné eh, nástroje, to je ale jiný problém. Eh, Rusko a Čína, No my eh, máme, my to příliš nafukujeme, příliš zvětšujeme tento, dáme příliš velký význam, zdá se to být zřejmé, protože oni jsou jakoby na druhé straně tohoto hodnotového prismatu. Ale když Ehm, ehm, oni jsou více konkurenty, oni se vlastně moc nemají rádi. Ehm, tyto dvě země sice spolupracují eh, v rámci bilaterálně, bilaterálně a to minimálně a také v rámci uh, organizace pro spolupráci, ale jsou vlastně konkurenti v otázce eh, sousedství jako v Střední Asii a podobně a mm, mají hodně, nemají toho, mají hodně rozdíl mezi sebou. Já bych paní předsedkyně doporučila další publikaci mých kolegů, kteří zařenili právě toto téma. Jde o eh, obraný průmysl v Číně a Rusku. Je to ehm, velká věc. Paní Lösing, otázka Jaký typ eh, vojenských misí bychom eh, se mohli naplánovat ehm, ehm, v Evropě do tohoto regionu? Jedna z nich je námořní role námořní bezpečnosti, tedy více obecně. A to vše může být eh, inspirováno stávajícími úsilí jako Atalanta, takže už tady máme politický mechanismus, který nám umožňuje eh, dát dohromady tyto jednotky nebo síly, ale rozšířit eh, tyto mise tento mandát. Já tím neříkám rozšířit mandát Atalanty konkrétně, ale čistě hypoteticky, kdybychom mluvili o eh, nějaké vojenské misi, která by mm, byla spíše symboličtější, eh, tedy při obhajování eh, svobody plaveb a podobně. Ne tak, jak to dělají američané, ale spíše v souladu s tím, jak to dělají francouzi. A toto už bylo vlastně uděláno. Jean, mise Jean d'Arc před dvěma lety ta, to byla evropská přítomnost a eh, ono to stačilo, protože stačí někdy symbolicky eh, ukázat naši přítomnost a pro mnoho azijských zemí to stačilo, aby viděli, že Evropa má zájem na tomto regionu a na těchto principech a že je ochotna něco udělat nebo třeba mm, jiné věci, ale já bych tomu neříkala ani vojenské mise. Evropská eh, unie nemusí nutně jenom vysílat vojenské mise. Ani k tomu není potřeba. Je tolik jiných vojenských aktérů v tomto regionu, že vlastně my bychom se měli projevovat um, jinak jako um, rávní stát a soustředit se na spíše praktické otázky spolupráce, um, jako sdílení informací a personálu a podobně. A toto je vlastně už největší přidaná hodnota. Přítomnost Velké Británie, ano, to spustilo celou řadu reakcí a eh, mý kolegové kteří sledují námořní bezpečnost v tomto regionu, mm, mm, mm, říkají, že to je taková zábavná myšlenka, protože vlastně Velká Británie je už přítomna v regionu a to velmi intenzivně vždycky byla. Je to součástí eh, obrané dohody pěti mocností, Singapur, Austrálie, eh, Malajzie a podobně. Pravidelně se vyskytují v regionu, mají svou základu v Brunei mají různé základny také v Singapuru, vlastně už nemusí toto více posilovat. Takže já si myslím, eh, co se týče eh, obraného, myslím, že obrana, obrany ve Velké Británii, to bylo spíše retorické hm, stanovisko. Ehm, otázka je, ehm, jestli se vrátí tato země, jestli bude, je země odhodlána se vrátit do té země, ale ona tam už je přítomna v tomto regionu. Takže stejně tak jako ostatní členské státy. A nemělo by to být problém. Francie je velmi intenzivně zastoupena tam. Evropská unie by mohla vytěžit z této přítomnosti, protože chcete říci, že máte určité zájmy, tak můžete říct, že to dělají francouzi. A když se podíváte na eh, francouzskou přítomnost eh, eh, v kyjovském prostoru, tak to je vlastně v souladu s evropskými principy takže by to mohlo být zájemně užitečné. To je ta výhoda tohoto. Paní Gomez, její otázka eh, k jaderným zbraním a eh, s stažení se s eh, IMF. Ano, máte pravdu, to je velký problém, ale myslím si, že bych ještě to propojila s tím, co jsem říkala na začátku. Toto je současný vývoj, eh, tedy stažení se USA z IMF, ale vlastně to podkovává trošku americkou pozici a eh, Znamená to, že je tu potřeba dalších eh, aktérů, včetně Evropy, aby se vrátili na scénu. A ostatní velcí regionální aktéři si to velice dobře uvědomují. Víme, že tady máme nedostatky, ale právní stát, nešíření, ehm, právní to všechny tyto otázky mm, jsou pevně zakořeněny v imidži ehm, Evropské unie právě kvůli tomu, takové situaci, kdy se eh, můžou státy stáhnout. Myslím si, že bychom měli pak řádně převzít naši zodpovědnost. Dobře, myslím si, že náš čas téměř vypršel. Chtěla bych poděkovat ctěným panelistům bravce Suice. Suita za to, že eh, spolu předsedkyní eh, těchto dvou bodů pořadu jednání, které jsme Eh, hromady společně s vývorem AFET. Eh, prosím, zůstaňte ještě, poté, co to tady předěláme na pódium, máme další bod, body na pořadu jednání a to je výměna názoru s předsedou Evropské vojenského výboru, generálem Klaudiem Gracianem. Takže za pár minutek začneme. Teď bych chtěla poděkovat váženým panelistům a měli bychom jim zatleskat společně. Thank you. Děkuji.